Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegyně a kolegové, zahajujeme schůzi výboru kontrolní rozpočtovou kontrolu. Bylo to nutné, protože musíme projednat některé body dnes a proto tedy bylo důležité, abychom se sešli a projednali ty věci. Také je naplánovaná schůze koordinátorů Máme docela nepříliš dlouhý, ale důležitý pořad jednání, takže pokud nemáte žádné připomínky, tak ho považujeme za schválený. Co se týká razikového režimu, tak to má ten v Kont News a je také vysílaná naše schůze na internetu. Dále máme tedy bod 3, finanční pravidla. Poslední tři, trialog se konal 23. března. Dohodli jsme se na, tom, na těch článcích 102 a 128, co se týká vstupu v platnosti. Takže vstup v platnost tři dny po zveřejnění, ale budou naplánovány výjimky pro všechny instituce, co se týká. To, je ten, to jsou ty články 6 až 52, 62, 67, 72 až 200, 234 až 245 a 250 až 260. Ty vstoupí v platnost až tož 1. ledna 2019. Všechno ostatní, zejména co se týká mm, pravidel pro příjemce, bude vstupovat v platnost tři dny po eh, zveřejnění. Proč jsme to tak udělali? Protože jsme chtěli hm, udělat tak, aby každá instituce hm, neprosazovala ta, ta pravidla, ten řád jiným způsobem, protože hm, tak, aby byla jasnější kontrola i pro příští parlament, co, kdo a proč dělá. Myslím si, že je to dobré řešení, správné řešení, na kterém jsme se shodli. A bylo tedy dobré, že jsme ten triok vedli. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se účastnili eh, toho jednání a že děkuji všem, že se nám podařilo tyto složité body eh, dojednat. Dosáhli jsme tedy poměrně konsolidovaného eh, textu s kompromisními návrhy, takže chtěl bych, chtěla bych zde srdečně pozdravit spolu zpravodaje pana Ešhota. Ještě bych chtěla říct, jaké jsou ty důležité body. Nejsou tam už žádné svěřenecké fondy uvnitř EU. Také jsme udrželi ten neziskový princip. Budou se přesunovat prostředky na EFSI, to byly požadavky z odborných výborů a kompetence eh, rozpočtového výboru jsme dokázali zachovat další důležité body se týkají zjednodušení pro příjemce, potom otázka, jak hodnotíme výsledky, výkonnost a potom ta prohlášení o příjmech. Další důležité body zaměření na výsledky a zefektivnění systému a jednodušší zpráva EU. To si myslím, že za toto jsme bojovali a neměli bychom to nechávat na dobrovolné bázi. Důležitá je také flexibilita zde byl určitý odpor ze strany rady, aby zpráva rozpočtu byla flexibilnější a potom se to, je to potřeba také zapracovat do víceletého finančního rámce. Potom se tam hovoří o nových tematických svěřeneckých fondech, které budou ženy. Potom jsme stanovovali pravidla pro kombinaci jednotlivých fondů, EFSI s jinými finančními nástroji. Tato pravidla se také zjednodušila. Uh, také eh, jsme stanovili určité záruky pro využívání prostředků z těchto fondů. Je zde nový článek k auditním výborům. To byla poměrně tvrdá práce, abychom toto vyjednali, aby docházelo, aby docházelo také ke zjednodušení absolut, udělování absolutoria. Potom jsme do, eh, zpracovali určité společné prohlášení. Uh, tak abychom alespoň v tom roce N plus 1 eh, dodržovali ta pravidla jednoduchosti více, než nyní to máme tedy ten princip N plus 2. Takže jsme stanovali určité minimální požadavky na to, aby mohlo být uděleno absolutorium jednotlivým institucím. Chtěla bych poděkovat také Ines, dalším kolegům z výboru, kolegyni tedy Jala Sender a potom všem kolegyním a kolegům, které se podíleli na této obrovské práci, také zástupci komise jsou zde. Dále bych chtěla také poděkovat samozřejmě kolegům z rozpočtového výboru, se sekretariátu, poradcům, kteří byli různým způsobem zastoupeni, ale také se aktivně podíleli. A nyní dávám slovo spoluzpravodaji panu Ashworthovi. prosím. Um, <coughs> thank you, Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Takže pár slov díku na úvod. Byl to dlouhý proces a já jsem rád, že jsme eh, ho nyní dotáhli. Příprava tohoto eh, nařízení je vždycky otázka rovnováhy. Obě strany přistupují k tomuto tématu s určitým cílem zjednodušení celého systému. Zejména zjednodušení pro koncové uživatele, to je eh, omezení eh, byrokracie. Ale musíme si uvědomovat, že systémy a kontrolní procesy tedy musí být dostatečně robustní, aby eh, bránili podvodům zneužití prostředků. A pak je tu také otázka rozpočtu Eh, založeného na eh, účinnosti, na výkonu. Víme, že zdroje budou vzácnější do budoucna, takže při rozhodování budeme muset více vycházet z výsledku, abychom přijímali informovaná rozhodnutí. Takže já jsem rád, že tím jsme nyní přijali první krok tímto směrem, ale zbývá ještě urazit velký kus cesty. To, co se nám podařilo, je, že jsme vytvořili uh, regulaci která zakládá určitou kulturu právě toho rozpočtování na základě výsledku. A já bych si přál ještě více zjednodušení. Eh, musíme si uvědomit, že eh, rozpočet založený na výsledku vždy eh, potřebuje spíše více kontroly, ne méně. A já myslím, že v tomto směru se nám podařilo zachovat rovnováhu. Jak říkala paní předsedkyně, zjednodušili jsme Eh, určité postupy pro udělování grantů, eh, pro platby a je tu také větší jasnost, pokud jde o přiměřenost kontrolního auditového systému. Mám za to, že pozice parlamentu je, eh, byla zachována, ne posílena, máme nadále kontrolu nad celým procesem a také je tu ten neziskový princip pro granty a zajímal, zajímal jsem se Eh, také těmi trustovými fondy. Eh, teď je na komisi, aby těchto eh, ustanovení využila. Vždy je potřeba určitá změna kultury ze strany komise. A já jsem přesvědčen, že komisař od Oettinger se tím už zabývá. Takže já vám chci poděkovat za vaši usilovnou práci Ehm, chceme poděkovat estonskému tedy před, bývalým předchozím před, před, předsednictví Nadia Calvino a jej, jejímu týmu z, z komisy John Artui, který také eh, nás velmi podporoval a stínový zpravodajové. Ale nejvíce chci poděkovat vám, paní Gresle, protože vy jste skutečně se zhostila vedení celého tohoto procesu Odvedla jste skvělou práci a já jsem vám v tomto směru nesmírně zavázán. Ines hlásí o slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, ráda připomněla eh, několik připomínek, a to konkrétně, protože jsou zde vždy některé protichůdné aspekty. Ehm, samozřejmě, my bychom rádi zkrátili lhůty pro kontrolu, jak už řekla zpravodajka. Cíl by měl být N plus 1 to je princip, který by neměl být porušen, pokud bychom chtěli dosáhnout širokého konsensu mezi institucemi i v členských státech, protože to je podle nás eh, ten, to jádro problému které by se mělo řešit. Také ostatní instituce by mohly postupovat lépe a dělat, odvádět lépe svou práci, kterou odvádějí. Pokaždé, když určitým způsobem eh, přistoupíme k revizi eh, finančního nařízení, tak zde vyvstává ta otázka lhůt toho časového harmonogramu, který je potřeba dodržovat abychom, aby se dokončil ten postup. A bylo by skutečně dobré, abychom eh, věděl, abychom netrávili většinu času nekonečnému počtu schůzí, kde se řeší ty problémy, protože jednak zde máme dva spoluspravodaje, výbor pro rozpočtovou kontrolu, potom jsou zde zástupci těch jednotlivých politik, kteří pomohou už připravit většinu a potom zde dojdeme k situaci, kdy mm, zde máme spoluzpravodaje, kteří jsou ze stejné politické frakce, protože pan Ashford se připojil k EPP. Takže se nám doufejme, že se nám podaří podpořit ty hlavní linie a byla by potřeba zlepšit způsob práce, zejména tedy tu, ty lhuty, časové, časové harmonogramy a dbát na to, aby většina eh, Evropského parlamentu skutečně byla, bo požadavky většiny byly zapracovány do těch konsensů, do toho konsensuálního textu, který z toho vyplyne a doufám, že do budoucna tomu tak bude. Pokud se týká toho ostatního, tak si myslím, že naše úsilí, které jsme věnovali této práci, bylo opravdu velké. I pan Maňka, který je ve výboru pro dopravu, i ostatní kolegové na tom pracovali, potom také zástupci ze sekretariátu strávili hodiny a hodiny tím, že se snažili najít řešení eh, tak, aby to bylo tedy výhodné pro příjemce rozpočtu a pro všechny zúčastněné subjekty. Je pravda, že když jdu do svého volebního okrsku, tak tam eh, spousta lidí mi říká, že tyto postupy a procesy jsou skutečně velmi zdlouhavé a velmi složité, když tedy žádají o finanční prostředky z určitých eh, poli, pro určité politiky, například pro zemědělství a tak dále. A je tedy velice důležité, abychom se snažili zjednodušit a zlehčit, abych tak řekla, tady tento systém. Takže jed, ještě jednou opakuji, cílem je zjednodušit zrušení a chtěla bych poděkovat paní předsedkyni za veškerou práci, kterou odvedla, opravdu velmi usilovnou. A někdy ty podmínky byly opravdu náročné, nicméně podařilo se dosáhnout konsensu. Pak je zde také ta otázka kontroly agentur. To je důležité, aby agentury eh, patřily do působnosti kontroly účetního dvora spíše, než aby spadaly pod nějakou externí kontrolu. Pracovali jsme na tom s radou, tam však předsednictví se střídá a je vždy potřeba, aby každé nové předsednictví se zase obeznámilo s těmi, eh, s těmi dokumenty, s postupem prací, což je zase další obtíž navíc ale je důležité, aby byla skutečně zavedena příslušná kontrola a když se uděluje absolutorium agenturám, tak aby byla dosažena schoda s radou, abychom dosáhli prostředků nezbytných k tomu, aby kontrola prováděla skutečně pod kontrolou účetního dvora ve veřejné sféře. Děkuji sekretariátu eh, týmům pana, paní Kalvino a dalším kolegům a všem, kteří přispěli k tomuto výsledku. Ještě jednou blahopřeji a děkuji spolu Also, was das Thema Entlastung betrifft, wenn ich richtig verstanden habe. Co se týče udělování absolutoria, pokud jsem tomu správně rozuměla, tak musíme ještě ověřit, jaké lhůty lze zkrátit, aniž bychom ohrožili ten obsah. A tady musíme uh, Eh, dále jednat s komisí a s účetním dvorem. To je tedy ten plán, abychom ty lhůty ještě zkrátili, protože my sice můžeme eh, dohodnout, co chceme, ale když to pak že kvůli eh, lhůtám, tak to k ničemu nevede. Musíme se podívat, co lze, protože jsou tam často komplexní postupy. Každý měsíc, tedy duben, kdyby se nám to podařilo, v eh, prosinci do roku eh, N plus 1, tak by to byl velký úspěch. A eh, k tématu agentura tam se nic nezmění, protože mm, v rozpočtových jednání se nám nepodařilo s radou účetním dvorem zajistit prostředky na pověření soukromých firm, takže to zůstane na účetním dvoře, tam se nic nemění. Já bych chtěla také mm, poděkovat Marovi eh, Brokovi, který na tom velice eh, tvrdě pracoval. Také mu dát slovo. Prosím. Thank you, Chair. It's my turn to, thank you and Děkuji. And, and Mrs. Ayala for the... Děkuji vám eh, za eh, vaše laskavá slova, eh, za to, že jsme dospěli k tomuto závěru. Víte, jak důležité to bylo pro komisi, abychom zjednodušili ty postupy. Mm, nadcházejícím víceletému finančnímu rámci. A my jsme rádi, že e, jsme v situaci, které, kdy to je zajištěno. Díky e, vynaloženému úsilí chceme zdůraznit e, význam přijetí do konce mm, července příštího roku dobře. Je tedy ale důležitý předpoklad, abychom měli text, který můžeme dát do pléna. Děkuji. Pokud nejsou žádné další přihlášky, tak eh, to vezmeme na vědomí a přejdeme k dalšímu bodu jednání, což je eh, rezoluce, to politika eh, komise k podpoře integrity, především v souvislosti se jmenováním generálního tajemníka. Eh, tak to je název, který se člověk na spaměť eh, nezapamatuje. Vy jste viděli eh, prohlášení, které jsem předložila. Cílem bylo pokračovat, tedy, tedy um, porozumět tomu procesu jmenování, tedy popsat to, Um, neutrálně, tedy bez emocí, jak je to vůbec možné. Um, chtěla jsem, zdržela jsem se tedy hodnocení až do konce. Popsali jsme fakta, kariéru, um, kariéru předchozího generálního tajemníka, pak to jmenování samotné a uh, pak také pokus o e, hodnocení a vyvození závěrů. Měli bychom se podívat do budoucna. jaký především, o jaký právní základ tady e, se jedná. Tím jsem se tady nechala vala vést. Já neznám žádný právní základ o tento postup povýšení, protože tam nic také, takového není. Jsou tady eh, pozměňovací návrhy, které eh, neprošly, protože eh, se musíme držet staff regulation. Snažíme se popsat tu věc co nejvíce neutrálně. Máme 129 eh, pozměňovacích návrhů. Je otázka, jak budeme postupovat. Já jsem, já jsem byla eh, minulý týden v Litvě s eh, výborem pro rozpočtovou kontrolu, takže jsem pracovala přes víkend, a neměla jsem ještě možnost ten hlasovací seznam překontrolovat. Ale chci vysvětlit, proč odmítám téměř všechny pozměňovací návrhy. To doporučuji. Domnívám se, že rezoluce již tak dává prostor kritikům eh, a eh, myslím, že je dobré to dále nezůstat. ne, neos, ne, ne, ne, ne, nevyostřovat. Jsem vděčná tady za uh, ty, co eh, doporuč, doporučili opravy chyb, ale nechci to ani vyostřovat, ani oslabovat. Proto, co se týče hlasování hmm, zpravodaje, jak víte, tak no, doporučení zpravodaje, já mám jeden hlas, jak víte, takže to je na vás, co, eh, jak bude vypadat většina, ale doporučovala bych výboru, abychom mm, od, mm, eh, protože pro odvolání není právní základ. Ve staff regulation je jenom článek 50, ale od to bych také nedoporučovala, protože my nemůžeme eh, doporučit protože eh, aby si někdo chodil na procházky za 15 000 euro měsíčně. Ehm, jsou tady pozměňovací návrhy, eh, které, myslím, zlepšují ten text, ale většinově 85% doporučuji zamítnout. Eh, paní z právní služby paní Montibello, omlouvám se, omlouvám se, to paní Montibello je přítomna, pokud máte otázky. Ehm, je připravená odpovídat. Pak jsme dostali dotazník, ehm, které můžete zaujmout stanovisko. Pokud si chcete vzít slovo, tak prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Co říci? <laughs> Možná jen to, že skutečně komise mm, vynaložila úsilí k tomu, aby to odůvodnila, aby vysvětlila záležitosti. To znamená, že vidíme zde nutnost eh, vysvětlit při dělování bez zveřejňování, protože vlastně ten když tedy odchází úředník ze svého místa, vidíme tam ty eh, věci, které jsou zdůrazněny, důvěra mezi předsedou a úředníky, kontinu, zachování kontinuity, poskytování služeb, mimořádné okolnosti související s Brexitem, takže to není na právní službě rady, eh, parlamentu, aby toto ohodnotila, ale myslíme si, že eh, instituce opravdu vysvětlily, odůvodnily záležitosti, principy statusu. Eh, v rámci úplného, uceleného a upřímného stanoviska. Odkazují na judikaturu Turku, Turko, tam máme možná trošku rozdílné přístupy s právní službou komise a ráda bych toho využila a připomněla, že u tohoto typu míst tak principem je zveřejňování a že pouze výjimečně poskytování místa nebo přidělování bez, eh, odůvod, bez eh, zveřejnění by mohlo být tedy zamýšleno ve statusu. Ve stanovách je uvedeno všechno, nemá smysl je nějak uprav, upravovat, pouze skutečně doslova dodržovat. Možná bychom měli vyvodit určitá poučení z toho všeho do budoucna. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Já samozřejmě chci také se zeptat na komise. Byly, byla zde těch dotazník, těch 61 otázek, takže děkuji vám za odpovědi. Navrhuji tedy, abychom takto postupovali jakožto linie a nyní se vás ptám, kdo chce si vzít slovo. Ines. Sí, um... Bueno, yo agradezco el esfuerzo que se ha hecho, aunque es verdad que... Ano, chci poděkovat všem za odvedenou práci. i když by bylo možné, možná lepší připravit kratší usnesení, v němž by měli poslanci možnost předložit eh, pozměňovací návrhy. Jinak myslím, že je to problematické, že by to nebylo přijato, ale pokud je to tak problematické, jak říkáte, paní předsedkyně, Jinými slovy, snažíme se zjistit, jaký je právní základ pro jmenování generálního tajemníka. Zdá se, že tu není příliš právního eh, základu. Komisař Ettinger samozřejmě se eh, snažil komunikovat s poslanci z této sněmovny ohledně těch pravidel. Ovšem ta pravidla umožňovala to, co se stalo. A jak jsme právě vyslechli, komise je schopná to zdůvodnit. Ale ocitli jsme se v situaci, která je nezdravá jak pro komisi, tak pro další evropské instituce. A proto vás nabádám k tomu, aby byly provedeny potřebné změny pravidel. Chápu, že nemůžeme nutit generálního tajemníka aby odstoupil. Ale je potřeba chápat, jaká je situace, co se tu snažím říct. Jakýkoliv generální tajemník, minulý či budoucí, pokud jeho chování bylo jakýmkoliv způsobem problematické, nebo je problematické, tak pokud to není žádný postup pro odvolání, tak to svědčí o určité mezeře v těch pravidlech takže já myslím, že musíme jasně říci, že je potřeba ta pravidla hm, aktualizovat, protože generální tajemník je jednou z hlavních eh, osobností instituce, s kterou budeme eh, muset počítat a jednat jak nyní, tak v příštím pětiletém období. Pokud ten problém nebudeme řešit hned teď, tak v budoucnu bude o to ožehavější, o to naléhavější. Takže z hlediska naší odpovědnosti a odpovědnosti komise bychom měli volat po změně pravidel a já doufám, že pan komisař Ettinger nám v tom vyjde vstříc. Zatím jsme to ještě neprobrali v rámci naší skupiny, ale chystáme se to učinit eh, ještě před plenárním zasedáním. Je tu probíhající otázka Brexitu, otázka rozpočtu, a to ještě tedy nad rámec eh, událostí na Středním východě, které eh, probíhají. A pak jsou tu ještě hrozby Spojených států, potenciální ohrožení mezinárodního obchodu. Takže nevím, jestli bychom teď měli otvírat ještě další pandořinu skřínku, víme, k čemu to vede. Prozatím, vzhledem k těm vazbám mezi předsedou komise a nedávno jmenovaným, nově jmenovaným generálním tajemníkem, tak je, to proběhlo podle stávajících pravidel, ale ty jsou, ta jsou nedostatečná. Samozřejmě situace je, jaká je, ale musíme zajistit, aby nová, nová komise nemohla eh, pokračovat podle těchto pravidel, jako by se nic nedělo. Nemám nic proti panu Zelmajerovi osobně, neznám ho osobně, jsem však přesvědčena, že máme povinnost zajistit, aby příští komise byla transparentnější. Proto musíme změnit pravidla. Takže pokud jde o parlament, tak musíme jasně sformulovat naší pozici. Je jasné, že instituce musí být nezávislá, musí existovat prostor pro dialog, aby se neopakovaly e, znovu ty též události. Jde tu však o to, abychom se dohodli také na generálním řediteli. E, Olafu a komise by měla případně změnit pravidla, aby byly přijaty kroky ještě do konce Eh, funkčního období této komise a aby byl parlament informovan. A tak zabráníme opakování stejného problému v budoucnu. Takže když si čteme ten text, tak je ta otázka tam také, myslím si, pokusím se dosáhnout ještě kompromis mezi těmi návrhy 104, 106 a 107, abychom se podívali na to, jaká je tedy ta souvislost mezi tím, co se nazývá zlatý padák a hm, těmi kariérními eh, zaměstnanci. Tam si myslím, že ještě něco se pokusím navrhnout. Ještě přemýšlím o nějakém doplnění. No, já si myslím přes, přesto, že jsou tam některé skutečně dobré náměty a důležité a nechtěla bych, abychom ten text nebo aby tady ta, veř, ta veřejná, veřejné řešení této záležitosti že myslím si, že jsou tam opravdu už dobré věci zapracovány k té, v tom usnesení, které tedy se týkají kritiky a nechci to nějak oslabovat ani zesilovat pan kolega De Jong. Van mijn kant allereerst eh, complimenten voor het eh, analytische deel. Děkuji. Já chci um, poděkovat za um, analytickou část tohoto textu. Vidím, že do toho bylo investováno spousta práce, energie, je to kvalitní text. Myslím, že tady není možné toho příliš měnit, ale Eh, co se týče eh, analýzy fungování staff regulation, tedy služebního řádu v praxi, tak to je jiné. Eh, jde o ohrožení reputace instituce. A my máme slovo, co se týče jmenování šéfů jiných institucí a máme ho i v souvislosti s komisí. Takže důležitým kritériem je, zda toto bylo procedurálně akceptovatelné i po dalších e, konzultacích. A je od začátku jasné, že pokud lidé zjistí, co se děje, náš výbor to začne zkoumat, tak e, se ukazuje, že jsou nedostatky transparentnosti. Pokud um, komise ví, co se děje ve společnosti, v médiích, v parlamentu, co si myslí běžní občané v členských zemích? Tak škoda, image komise je něco, co nechci dále eh, zvětšovat. Ta fakta mluví sama za sebe. Eh, pak jsou tady ale další zprávy, které eh, ty problémy zvětšily. Ehm, ehm, první místo předseda by se toho měl být vědom a pokud ho je nemá eh, ze strany služeb komise, tak to je jasný problém. Další věc, ehm, jsem velice znepokojen tímto E, nesouhlas e, mezi zaměstnanci komise, který byl ignorován, to je také znepokojivé. Mluví se o tom, že komise bude dána k soudu. Myslím, že my jako parlament musíme projevit solidaritu s e, úředníky. když se podíváte zblízka na ten text, tak vidíte, že musíme připravit plán B před Vánoci, co se týče pana Selmayera, tak jenom pro ten případ, což není dobrá zpráva pro úředníky, kteří pracují pro komisi. Mluvíme tady o někom, kdo od května 2015 věděl, co se děje a teď musíme najít plán B, což je možná důležité, ale co další jednotlivci, které, kteří do toho také mohou vstoupit a co kolegium komisařů, kde to není, tam není jenom předseda, který má být neutrální. Takže tady máme jasné problémy. A myslím, že je odpovědností parlamentu přijmout kroky i v otázkách eh, zaměstnanců pokud se rozhodnou tedy obrátit na soud, tak bychom měli projevit solidaritu. Další věc jsou média. My jsme si všichni vědomi toho, jak žurnalismus funguje. Já jsem tady devět let, mám s tím sám dlouhé zkušenosti. Nikdy jsem nezažil tiskové konference, kde bylo eh, novinářům řečeno, aby do toho nestrkali nos. Nemyslím si, že můžeme mm, toto prostě ignorovat. Tady musí být důsledky. Důsledek je, že někteří kolegové podali pozměňovací návrhy, které jdou dál. Například žádají rezignaci pana Selmajera. Já ve svém návrhu říkám, že si nejsme stoprocentně jisti, do jaké míry ta pravidla byla porušena. Proto navrhuji, abychom požádali pana Selmajera, aby dobrovolně odstoupil, eh, než mm, najdeme nejlepší řešení. Toto by bylo v nejlepším zájmu eh, služby. Dále není pravda, že by to nějak eh, vlivnilo jednání o, Brox, o Brexitu. Komise víc než pan Selmayr. Pokud předseda komise je natolik závislý na panu Selmajerovi, pak je otázka, eh, jak kompetentní je on jako předseda. Prostě není možné, aby předseda komise byl závislý na jedné osobě. On má tisíce podřízených. To jsou tedy hlavní body, podle mého názoru. Měli bychom tedy o tom hlasovat ve výboru i v plénu. Nevím, jak to ohrožuje naše image, pokud přijdeme s konstruktivním návrhem. Takže bych nedoporučoval, abychom umožnili další eskalaci, ale musíme jasně říci, že to bereme vážně a že některé e, projevy nebo některé e, jevy nemohou zůstat nepostrestány vzhledem k imič komise. Ehm, nestačí říci, že v budoucnu změníme pravidla. Občané očekávají víc. Děkuji, paní předsedkyně, a také děkuji za návrh rezoluce. Já chci um, kolegům říci, že to byla velice jasná rezoluce a za to chci poděkovat. Um, naše frakce se domnívá nicméně, že tam je třeba, mm, že tam jsou třeba určité změny, proto jsme podali pozměňovací návrhy, ne mnoho, jenom několik, a musíme zajistit, aby byly důležité. Několik připomínek, které mám. Je tady jeden institu- jedna instituce, která demokraticky kontroluje komisi, což je tento parlament. Tedy pokud v komisi je znepokojení ohledně jmenování někoho, pak je tady jedna instituce, která to má řešit, a to je tento parlament. A proto nesouhlasím s těmi, kdo tvrdí, že to je otázka jenom pro komisi a že to není na parlamentu, aby eh, hrál nějakou roli v tomto. Vede to ke znepokojení, ne, nepokojům, poškozuje to Unii jako celek. Nemyslím, že ty nepokoje vytvořil parlament. Myslím, že to vyvolala komise samotná a e, ten způsob, jak využili svých vlastních postupů, aby jmenovali nového generálního tajemníka. A společně s kolegou Jens de Jungem chci zdůraznit, že tiskové kontra, eh, konference několik lidí z komise eh, byly příkladem ideální, zrovna ideální komunikace. Většina těch nepokojů vznikla z tohoto. Na, eh, na co já stále čekám, je uznání ze strany komise, že tento postup zdaleka nebyl ideální. My jsme um, to ne, toho nebyly svědky v písemných odpovědích, ani s, mm, to, e, to neuznal komisař Ettinger a v druhém balíčku e, písemných odpovědí nevidím nějaké žádné uznání, že ta procedura nebyla ideální a mm, že by bylo lepší, kdyby to řešili jinak. Což je obrovský problém, který já mám v tuto chvíli Můžeme být velmi kritičtí, ale potřebujeme ze strany komise si uznání, že toto zdaleka nebylo ideální. Pak eh, celá otázka eh, toho, že se jedná o politické jmenování že stávající tajemník mohl zůstat ve své funkci do konce toho, této komise a nová komise se s novým předsedou vyjmenovala nového generálního tajemníka. Já jsem proti politizaci postu generálního tajemníka komise. Myslím, že máme politické kabinety, hmm. a pro komisařů a ostatní úředníci by měli být neutrální, včetně generálního tajemníka. Neznamená, že to, že není zvláštní vztah mezi generálním tajemníkem a předsedou komise. A až nový předseda komise mm, bude mít velký problém se stávajícím generálním tajemníkem, tak to může být důvod eh, k, mm, k vytvoření postupů na výměnu generálního témníka, ale udělat z toho politický post osobně spojený s předsedou komise, to je, myslím, špatná cesta. Pokud si vzpomínáte, pan Alexandr Italiano, bývalý generální tajemník, nevím, kolik lidí znalo jeho roli. Myslím, že mnoho, e, že málo kdo věděl, jakou roli sehrává. Protože byl neutrální nebyl viditelný vůbec. Tedy méně než jeho nástupně Katrin Day. Takže my bychom byli proti této představě. Co se týče postupu v tomto výboru, myslím, že bychom prostě měli hlasovat o těch předložených návrzích příští týden a pak uvidíme, co budeme dělat v plénu. Já myslím, že hlavní zodpovědný komisař, předseda Juncker, by se měl odpovídat tomuto parlamentu, a to ideálně v plénu. Takže já bych byl velice pro diskusi v plénu po hlasování eh, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a rezoluci v pondělí, abychom dokončili eh, ukončili celou tuto otázku společně s předsedou komise také by to dalo předsedovi komise příležitost konečně uznat, že ten postup, který proběhl, zdaleka nebyl ideální. Děkuji. Kolega Pirinský. Děkuji, paní předsedkyně. Naprosto s vámi souhlasím, že bychom se neměli nechat unášet emocemi nebo příliš vypjatými poznámkami. Ale měli bychom eh, spíše vzít potaz fakta. Čili je tu určitá, eh, z hlediska tedy eh, úrovně odpovědnosti, která je požadována. A já se obracím teď na vás i na kolegy. A to v tomto smyslu. V návrhu usnesení je odstavec 18, který doslova říká, že parlament uvádí, že dvoustupňové jmenování generálního tajemníka představuje eh, krok, který se podobá převratu, který eh, skutečně je na hranici, ne za hranicí legality. A myslím, že to je poměrně přesný popis toho, co se stalo ale to, co tam pak stojí dál, jsou poučení, která si z toho máme vzít. Nemělo by kromě poučení figurovat v tomto usnesení také nějaký návrh konkrétních kroků? Nějaké, pod, nějaká požadovaná opatření? Tak, aby kromě tohoto zjištění jsme to nenechali jen tak. Aby tam nebylo jen nějakých pár poučení. A já doufám, paní předsedkyně, že schválíte ten pozměňovací návrh s kolegou Sajalou, s kolegyní Sajalou, protože eh, tam říkáme, že tedy vyzýváme komisi, aby neprodleně předložila definitivní návrh ohledně přípustnosti tohoto eh, jmenování. Vy máte možná na mysli jiný pozměňovací návrh, ale já jsem měl na mysli právě tento. Paní předsedkyně, je to pozměňovací návrh 116? A myslím, že je zcela na místě se komise tázat, jak se na to dívá a jestli shledává potřebným přijmout nějaké kroky. Protože se všemi těmi desítkami stránek vysvětlení a po těch hodinách e, slyšení stále nemáme ani náznak toho, že by si komise uvědomovala, že tady něco není v pořádku. Je to možné? na jakém světě komise vůbec žije. Žije v nějakém vlastním světě? Před, předřečníci, jeden z předřečníků zmínil, že není žádoucí spolitizovat eh, tuto funkci generálního tajemníka. Jsme však bohužel v té nešťastné situaci, kdy eh, tato funkce již spolitizovaná byla a byla výrazně spolitizována právě skrze eh, pozici eh, nebo ze strany eh, předsedy komise. Já myslím, že je na místě dotázat se komise a předsedy komise, aby vnímali tuto otázku jako politickou otázku a aby nevylučovali to, že po, vzhledem k tomu, že je tu velmi silný politický závazek, takže by Samozřejmě eh, s koncem termínu funkčního období komise mělo zároveň skončit i, i eh, tato funkce. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že naše schůze dnešní tím se zabývá tím usnesením, které předkládáte, paní předsedkyně, a je důležitá. A musí stanovit takovou zastřešující pozici Evropského parlamentu a nad rámec toho, co já si přeji, abychom tedy o tom vedli debatu na plenárce a hlasovali na plenárce o tom usnesení, tak je zde také ta nutnost, abychom takto my, jakožto výbor pro rozpočtovou kontrolu, skutečně mohli hrát naši plnou roli, tak jak tomu vždy bylo. Takže děkuji za ten váš návrh usnesení. A stejně tak, jako před chvílí připomněl kolega Gerbrandy, tak si myslím také, že my, kteří jsme, máme tedy tady tuto stálou vůli, aby Evropský parlament kontroloval Evropskou komisi, tak skutečně dnes musíme udělat vše proto, abychom eh, to také zlepšili, protože vidíme, že se zde otevírá pandořina skříňka už od začátku kvůli určitým pochybením, hm, nedostatkům ze strany Evropské komise, protože vidíme už to od začátku, ať už to je v hm, těch 100 stránek odpovědí Evropské komise, které jsme dostali, nebo při slyšení eh, komisaře Ettingera 27. března, anebo tentýž Evropský komisař nám říká, že pan Zellmayer se účastnil zpracování těch odpovědí, což je prostě naprosté porušení článku 11 eh, na nařízení o zaměstnancích. Takže já si myslím, že všechny tyto věci politického rázu ze strany Evropské komise otevřeli Pandořinu skříňku a jak jsem již řekl ve svém příspěvku komisaři Ettingerovi, a také jsme to zažili v neděli při volbách v Maďarsku, tak eh, vidíme, že nacionalismus a antievropské nálady jsou zde zde stále vítězí, nebo alespoň jsou na vzestupu začát od roku 2014 v jednotlivých členských státech. Takže si myslím, že je potřeba, aby to naše usnesení eh, zohlednilo hm, nebo také, aby si uvědomila komise a její předseda, že, je, že zde otevřeli tu pandošinu skříňku a teď musí najít takové řešení, které by umožnilo uklidnit to, čeho jsme zde svědky od v těch posledních týdnech teď už téměř dva měsíce. Takže skutečně musíme postupovat tak, abychom měli takový návrh, který bude skutečně silný, který bude mm, rázný, úderný a který bude odpovědí na to a možností, jak bychom zavřeli tu pandořinu skříňku, abychom znovu obnovili důvěryhodnost eh, imidže evropských institucí, protože bohužel i v rámci této záležitosti naše důvěryhodnost tedy byla dosti zasažena. Takže kromě těch pozměňovacích návrhů, které navrhují, ať už je to pozměňovací návrh 116 Ines Sajala, nebo je zde také pozměňovací návrh našeho kolegy Gigerbrandyho, Parstase, kteří navrhují, abychom, mohl, abychom takto požadovali požádali zahájení skutečného výběrového řízení, tedy na post generálního tajemníka Evropské komise a aby bylo možno odvolat, nebo aby se stáhl pan Zelmajer, aby se mohla tedy eh, znovu vypsat toto výběrové řízení nebo přehodnotit ta kandidatura pouze takto, se nám podaří dosáhnout toho cíle, který Eh, tak, aby se více nepolitizovala tato funkce generálního tajemníka Evropské komise, protože bohužel vzhledem k tomu, co eh, činí předseda Juncker od začátku, a další členové Evropské komise, tak bohužel oni spolitizovali toto v široké míře. A my musíme mm, se postavit proti tomu, aby, docházelo, aby došlo k depolitizaci takže pokud mě jde o, o mě, tak oso, osobně plně souhlasím s duchem pozměňovacích návrhů kolegů Gerbrandyho a Parstase. Děkuji. Hm, další řečník. Danke, um, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve poděkoval paní eh, předsedkyni za tento postup. Myslím si, že mohu upřímně říci, že někteří kolegové se trošičku eh, obávají, aby to usnesení nebylo příliš slabé, ale já si myslím, že vy jste dostala vaší reputaci, pracovala jste objektivně, ostatně spolupracovala jste se sekretariátem a to všechno vy, pomohlo tedy zprac předložit toto poměrně silné usnesení a za to jsme vám vděční, protože váš postoj a způsob práce eh, potvrzuje integritu našeho parlamentního výboru a umožňuje nám hrát naši, skutečně naši roli. A za to bych vám chtěl srdečně poděkovat. Na začátku dnešní schůze jste řekla, že zhruba 80 nebo 85 předložených pozměňovacích návrhů podle, by podle va, vašeho názoru nemělo být přijato nebo odsouhlaseno, že, ale že jste však připravila několik kompromisních pozměňovacích návrhů. Já jsem vyslechl vše, co říkali mi předřečníci a myslím si, že i na základě toho, co zde zaznělo, tak v této části naší schůze bychom měli zdůraznit zejména ten odstavec 18. Myslím si, že bychom měli revidovat znění tohoto odstavce. Vy ostatně jste se zmínila o pozměňovacím návrhu k tomu bodu 18, tak, aby tedy bylo zdůrazněno, že to, co se děje, že tedy může být externě veřejností vnímáno jako eh, určitá iniciativa, která by mohla vést nebo by mohla být považována za určitý státní převrat, aby se tak dalo říci. Takže já si myslím, že pokud bychom se měli vyjadřovat v tomto smyslu, tak bychom měli eh, z toho vyvodit všechny důsledky. Stejně tak, jako řekl předchozí řečník, je zde jasné konstatování, ale to konstatování by mělo potom vy Potom z toho vyplývají určité další návrhy. Je zde pozměňovací návrh 116 socialistů. Já sám jsem předložil pozměňovací návrh, pan Gerbrandy také. A kladu si otázku, zda by nebylo vhodné za těchto okolností, kdybyste, paní předsedkyně, se sešla se všemi těmi, kdo předložili ty pozměňovací návrhy, abychom se pobavili o tom, zda můžeme zpracovat nějaké ucelené správné znění, které zohledňuje všechny možnosti a které by vedlo ke konkrétním návrhům vzhledem k tomu, že to, co se odehrálo, je skutečně nepřijatelné, nelze to tolerovat a je to situace, která ohrožuje imič a důvěryhodnost komise. Takže já bych vás osobně chtěl vyzvat k tomu, abyste se sešla s autory pozměňovacích návrhů a na této schůzi, abychom se pokusili zpracovat kompromis. Kompromis, který by byl jasný a který by jasně apeloval na komisi, aby přijala transparentní a jasná opatření. Děkuji. Kolegin Ayala, kolegy Zalafranca, dann die Kollegin Ayala nochmal. Gracias, eh, señora Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si myslím, že tady se rýsuje jedna zásadní otázka, ke které se musíme vyjádřit. To je otázka práv a pravomocí Evropského parlamentu z hlediska tedy kontroly komise, z hlediska toho, abychom eh, byli schopni nějakým způsobem komisi eh, kontrolovat ehm, z hlediska její odpovědnosti. Myslím, že máme odpovědnost jednat eh, přiměřeným způsobem, zodpovědným způsobem, tak, aby to vhodným způsobem odráželo naši vlastní odpovědnost. Vy jste řekla, paní předsedkyně, při hodnocení dnešního usnesení, že smyslem tohoto návrhu usnesení je informovat, jak si vzdělat všech, všechny ohledně těch postupů. Někteří říkají, že máme vyvodit jasné závěry. A teď k tomu, co řekl pan Ettinger. Musíme mít na mysli některá kritéria, která nebyla eh, vyhodnocena eh, v tomto usnesení. Jedním z těchto kritérií je, jsou kompetence kandidáta, pak je to otázka samozřejmě legality. Komise informovala o využití článku 7. použití článku 7 by mohlo eh, vést k jiné interpretaci. Ale co bylo jasné při tom slyšení s panem Ettingrem, je, že je rozdíl, pokud jde o diskreční eh, pravomoci v článku 7 Eh, tam možnost nevyhlášení řízení. Já myslím, že se to tady liší od postupu, které používala komise v minulosti. Ale abychom zabránili opakování této situace, je důležité, aby všechny instituce používali transparentní pravidla v souladu s jednacími řády. A v odstavci 18 usnesení, které bylo předloženo, tak tam, je velmi, tam jsou velmi silná slova o převratu kudeta, ale to mi přijde nepřípustné. Někteří odvážně předkládali pozměňovací návrhy, s kterými nesouhlasím, kteří říkali, že naše instituce jedná v některých případech podobně. Znamená to, že my tady připravujeme nějaké podmínky k nějakému kudeta. Já myslím, že, to, že je důležité, aby se věci změnily do budoucna, ale nechci, abychom zabředli do debaty o legitimitě, o právu prosazovat reformy, ale každopádně do budoucna musí instituce pracovat, spolupracovat, aby nedošlo k opakování této situace. Některé pozměňovací návrhy říkají, že musíme dodržet eh, jak eh, literu, tak i ducha jednacího řádu článek 58.1 našeho jednacího řádu říká, že všechny dokumenty parlamentu musí být dostupné ve všech jazycích. Neří, není, neberte to jako kritiku, já jsem schopen eh, pracovat ve všech pracovních jazycích. Ale když činíme takováto, když obvinění, tak musíme být velice obezřetní. Tak jak tomu, co říkala Ayala nesmíme spustit krizi. V článku 77 se říká, že toto jmenování je nepřijatelné. Nemělo by se tohle stáhnout. Pokud jde o celou tuto záležitost, celý tento dosě, má to dopady i na naši instituci. I my musíme, samozřejmě musíme, musíme dodržet naší pravomoc a musíme kontrolovat komisi, ale já bych neřekl, že to bylo nelegální, to by měl případně rozhodnout soudní dvůr, neodvážil bych se to tvrdit sám. A soudní dvůr pak přeskoumá jakékoliv tvrzení o poškození určitých zájmů. Ale z naší, za, za nás my bychom eh, měli zajistit, aby v budoucnosti existovala vysoká úroveň transparentnosti. A aby jasným kritériem také byla eh, tedy věcná způsobilost kvalifikace, aby někdo neměl pocit, že eh, byl eh, při výběrovém řízení pominut. Já hodlám předložit rovněž určitě pozměňovací, pozměňovací návrhy. Je to velice politická záležitost může to být politické, a nebo se na to můžeme dívat jiným způsobem, více nepolitickým způsobem. Já eh, spolehám, paní předsedkyně, na váš smysl pro objektivitu při přípravě kompromisních návrhů, tak aby si toto usnesení získalo podporu všech skupin. Je důležité, abychom měli jasný cíl, a to ne e, s komisí bojovat, ale postarat se o to, aby budoucí kritéria skutečně zohledňovala eh, z kompetence a zásluhy kandidátů. Děkuji. Paní Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda se vrátila ještě k tomu, co řekl kolega. Já samozřejmě respektuji jeho stanovisko, které je zcela konsistentní ostatně a je samozřejmě legitimní. Jde o Eh, určité úředníky, kteří stávají své pozice. Nevím, jak tomu přesně je, ale vlastně eh, já jsem si tady také dovolila předložit určitý pozměňovací návrh, který se mi zdá dosti důležitý eh, na základě toho, co zde bylo řečeno. Tady v tomto, když možná není úplně prvořady. Tady, eh, co se týká seznamu, který byl předložen na základě jmenování pana Selmajera jako eh, generálního tajemníka, tak tam byl další seznam nebo kandidátka, ve kterém byly uvedeny určité změny na místech generálních ředitelů. A co mě tedy dělá starosti? A vidím, že někteří eh, Hm, dokonce zamišlejí obrátit se na soudní dvůr. Já bych byla ráda, jak kdyby nám upřesnili, jak je tomu s některými velmi vysokými úředníky, kteří mají tedy určité kompetence. Když se podíváme na hm, jejich povýšení, já jsem první, která obhajuji eh, práci úředníků, kteří například měli místo a 14 a aspirovali na post v rámci třídy A15. A je tam vlastně určité riziko, že jiní členové kabinetu budou mít prioritu, kteří nemuseli nutně mít místo v rámci třídy A14. Takže je zde prostě určitý problém, který nastal při jmenování generálního tajemníka, ale nejen na tomto postu, také při eh, postupu u některých vysokých úředníků, kteří já si myslím, že je potřeba zdůraznit tento bod. To mi leží opravdu velmi na srdci takže pokud bychom se zaměřili na tento příklad, ano, ale zmiňme se i o dalších případech, protože já si myslím, že bychom se neměli omezit pouze na situaci nového generálního tajemníka. Pokud tedy půjdeme tímto směrem, tak dobré a já si myslím, že paní předsedkyně se to chopí, ale bylo by dobré, kdybychom osvětlili všechna tato povýšení nebo tato jmenování v této oblasti. Když hovoříme o kompetencích a o odpovědnosti, tak je prostě nutné, aby každý převzal svou odpovědnost. Já jsem se dozvěděla také o určitých věcech, a pokud tyto dokumenty obdržím, tak si myslím, že věci probíhaly tady tímto způsobem. Vyslechli jsme zde návrhy pana Gerbrandyho, dalších kolegů, možná s nimi stoprocentně nesouhlasím, ale měli bychom být opatrní, protože si domnívám, že v některých případech eh, to byly, zde byly určité články v tisku, v, byli jsme vystaveni také určité kritice, co se týká některých vysokých úředníků. Takže myslím, že bychom, že je zde potřeba určitá profesionalita je zde prostě možnost jednání, možnost ovlivňování. Někdy je to prostě poměrně takový protikladný postup. Možná bychom tedy měli zdůraznit význam jmenování podle pravidel, podle stanovených postupů, kde opravdu musí být veškerá pravidla dodržována. Už celý, celé týdny pracuji na této věci a myslím si, že bychom měli zohlednit všechny ty věci, všechna tady tato jmenování. Já samozřejmě plně respektuji práci úředníků, ale prostě možná bychom se měli podrobněji podívat na to, co se děje, když je zde určité místo v rámci A15. Jsme na dobré cestě, to je eh, jisté. Já tedy vím dobře, jak to vypadá. A nicméně bych chtěla zdůraznit, abychom se na toto více zaměřili. Kolega Klinc, prosím. to bylo nějaké nedorozumění, tak nikdo další se nehlásí. A pan Flanagan ještě. Uh, thank you very much. Um, it seems though Děkuji. Na základě toho, co jsem tady slyšel, se, eh, jak se zdá, nic nestane, pan Selmayr zůstane ve své pozici, protože nemáme právní základ, jak ho odstranit, tedy zůstane ve své funkci, nebudeme schopni ho odstranit. A je jasné, že pokud tam zůstane, tak komise bude i nadále poškozená. To je fakt. A nám je řečeno, že to je legální. Tedy ty nejhorší eh, zločiny proti lidským právům byly legálně spáchány. Legálnost není vždy správná. Někdy je třeba se tomu postavit a bojovat. Pokud nepůjde, neodejde, tak komise bude poškozena. To je fakt. Pan Selmer to ví, pan Juncker to ví, Oettinger to ví a přesto se snaží to nějak ustát. Eh, je jim to jedno. Eh, hodně nám to říká o tom, co si komise myslí o veřejném mínění. Někdo si může myslet, že to je tragédie. Eh, ti, kteří věří v evropský projekt. Pro někoho, jako jsem já, to jenom potvrzuje moje podezření, že Komise je úplně jedno, co si občané myslí eh, když eh, čelíte některým komisařům na výboru pro fake news, Federica Morgherini, eh, eh, mlžín při každé příležitosti, nikdy nedostaneme odpověď. Všechno toto jenom potvrdilo, že skutečně, když dojde na věc, tak je jim úplně jedno, co si o nich myslíme. Pan Juncker si přál, aby ten člověk s ním pracoval a udělal cokoliv, aby byl potvrzen ve své funkci. Lidé říkají, že bychom neměli přehánět. Já nejsem plným zastáncem tedy evropského projektu, ale mnozí e, z vás ano. A říkáte, že byste se to nemělo přehánět. Vy jste poškodili Unii a tím, že zůstane v této funkci, to poškodí ještě víc. Ten blazeovaný přístup pana Ettingera zde důvody toho rychlého jmenování, když jsme všichni věděli, pokud máte mozek v hlavě, tak jste věděli, že to nebylo potřeba. Pak říkáte, že celý ten proces by trval šest týdnů, tak to, byla tady, to by byla katastrofa. Nebyly tam žádné náhražky, žádný zástupce a tomu máme věřit. Takže co se stane, když uh, Bůh chrání, onemocní pan Oettinger na pět, šest týdnů? na základě toho, co říká on, tak to bude katastrofa. Pan, pokud jsem pan Selmayr onemocní na šest týdnů, co budeme dělat? Pak eh, odejde, protože tak dlouho nemůžeme počkat. Bylo nám řečeno, že jeden z hlavních důvodů, proč dostal tu funkci, že se, byl, že se nedalo čekat, než proběhne ten proces. Tomu nikdo přeci nebude věřit. Eh, vy říkáte, že nemůžeme přehánět. Jak pro Boha můžete přehánět? To se nedá přehánět. To je naprostá katastrofa. Jeden z nejdůležitějších věcí, co tady padla, to řekl pan Gerbrandy. Není ani uznání toho, že ten proces je problematický. Takže ať budou eh, jakékoliv pozměňovací návrhy přijaty, předložíme rezoluci, pokud všichni poslanci budou hlasovat pro, to je jedno, co tam bude. On zůstane ve své funkci. Takže eh, vyhrál a poškodil Unii. Jeho šéf vědomně poškodil Evropskou unii. Co vám to říká? No, nevím. A tady se, to se nedá přehánět. Je to skutečně fraška, které nelze věřit. Dobře, po, jedeme dál. Also, wollte ich eigentlich gerade anfangen mit meinem... Já jsem právě chtěla začít se svými připomínkami k uzavřením té diskuse, že jsme rádi, že jsme to projednali tedy bez emocí. A pane Klinc ještě? Děkuji. Já jsem přišel pozdě, ale něco jsem ještě zaslechl. Pro mě i ta situace vypadá takto. Máme tři aspekty. Právní, legální, procedurální a uh, otázky um, kompetence a výkonnosti, zda byly tedy dostatečně zohledněny. Celý ten postup, tak jak se odehrál, um, Mm, jak si bych tak řekl, neproběhl tak, jak bychom z normálních podmínek transparentnosti, zohledňování eh, mm, pravidel, jak se považovali za nutné a správné. Přesto bych eh, odmítl, že se jedná o výslovený skandál, který eh, vžené eh, Unii do krize, že pan Selmer chtěl tak to, to jmenování, to je, to je nesporné. Každý špičkový úředník se chce dostat dál, když se šance nabízí. Tak se tomu nebrání. E, přání předsedy komise Junkra a také možná dalších komisařů, kteří ho jednomyslně podpořili, tak e, všichni si přáli, aby byl takto povýšen, takže by nebylo správné tady eh, kritizovat pouze pana Selmera a nechat ho pikat za to, eh, že všichni společně trošku ta pravidla jaksi volně vyložili a nedrželi se procedurálních předpisů. Je mm, podle mého názoru nepochybné, že aspekt kompetenci a výkonu tam je. Já jsem neslyšel v minulosti, že by byly nějaké velké námitky, že by pan Selmayr ne, nebyl kompet, kompetentní. Naopak bylo řečeno, že eh, mm, to je člověk, který vedl hodně důležitých rozhodnutí a projektů, které dělala komise. Proto bych považoval za přehnané a tady se připojuji ke španělskému kolegovi, abychom požadovali jeho odvolání jako by se jednalo o nějaký trestný čin. To k tomu není. Měli bychom jmenovat slabiny, měli bychom jasně říci, že to považujeme za výpadek, určitý, který trošku poškozuje reputaci komise jako celku, ale neměli bychom zacházet až tak daleko, aby bychom eh, to bral chtěli vzít zpátky, to jmenování, vzhledem ke kompetentnosti, je to je oprávněné. Také bychom neměli zapomenout, že my v parlamentu eh, také nejsme bezchybní, když eh, rozhodujeme nebo podporujeme opatření, tak se to často těje z průhledných národních nebo partajně politických motivů. Proto bychom měli být opatrní, abychom uh, jak si k tomu eh, tam nestříleli příliš silnou municí. Děkuji. Takže ještě jednou eh, bych se snažila mm, nastínit možnou cestu. Já tedy nepodpořím asi třetinu těch návrhů, dobrou třetinu, takže 40 ano, 90 ne. Proč? Protože to co jsme mm, teď viděli o mm, té výměně, v této výměně za všechny příspěvky jsem vděčná, jsme měli názory, že tady komise má svůj názor, mnozí z nás jiný. Takže tato rezoluce se pokouší tuto šíři názorů, eh, jak se odrážet a tuto šíři musí odrážet, jinak se to neprosadí. Já nemohu eh, vyčítat komisi, že se přiblíží jednomu nebo jinému názoru. Musíme se smířit s tím, že jsou tady různé názory na tuto věc. Bez ohledu na to, co uděláme, tak tyto názory budou existovat dál. Další věc je, je časový tlak. Mm, mm, no, co jsem slyšela, obsáhlý katalog, zpracovávat obsáhlý katalog eh, otázek, otazník. Pak eh, mm, právníci, lingvisti, právní služba, tak další. Mm, každopádně lituju, že odstavec 18, kolega Salafranka o tom mluvil, tady jsem dala také pozměňovací návrh. Já jsem chtěla říct could be seen as, dalo by se vnímat, jako abychom odraz, se to odráželo jako mm, celé to názorové spektrum, socialisté podali návrh, myslím, že to je vynikající terminologie a já si myslím proto, že se také můžeme shodnout, že to, tuto šíři názorů se v tom musí odrážet. Potom můžeme říci, pro kolegu de Jonga. Není v tom žádný háček. Je tady mm, teď část socialisté navrhují mm, to přeformulovat nové titulky, ale jaké závěry do budoucna musíme vyvodit? a na tom ještě chci dále pracovat a na, za tu diskusi jsem velmi vděčná. Jak by to mělo tedy probíhat v budoucnosti? Co tam napíšeme? Mm, tak, aby to, eh, tak abychom, aby se to nestalo znamená, abychom přesně, eh, abychom, abychom tam napsali něco, co nechcem, nebudeme chtít dodržet. Musíme vyjasnit tu otázku, jaké Eh, možnosti kariéry mají eh, členové kabinetu vůči úředníkům? To je otázka, kterou musíme vyjasnit. Dávno jsme to již měli otevřít, to přiznávám. Je to také selhání mé strany z tohoto výboru, to otevřeně říkám, proč jsme to neudělali. Jakmile je služební řád na pořadu jednání, okamžitě to vyvolá problémy, co s úředníky, s právním výborem. Eh, já jsem to zažila v minulosti v eh, posledním ehm, období, kdy se dělá změna staff regulation a musím říct, že už to nechci. Takové diskuse, jaké probíhaly tentokrát, kdy jsme ehm, se z toho zdržovali, eh, nedělali jsme nic, protože by se stalo něco, co by se nikomu nelíbilo já jsem tedy věděla od začátku, že toto je, že toto je velmi problematické. Ehm, doposud byla snaha přimět komisi ke změně služebního řádu a ničemu to nevedlo. Je to jediný služební řád, který platí už 20 let. Je to mimo MFF a všeho ostatního. Aby tato část rozpočtu byla zajištěná, je zajímavé a k tomu se hned vrátíme, to mohu všem líbit. Chci, abychom na to pracovali, že tyto otázky, které Eh, jsme teď eh, otevřeli, abychom se je pokusili vyjasnit. Já chci říci, že ehm, problémy, které máme v personální v eh, oblasti, bychom měli řešit. A tady chci říci pro kolegu Gerbrandyho, vaše pozměňovací návrhy, co se týče ombudsmanky a podobně, bez ohledu na to, co dělá komise. Já chci varovat před paušálním hodnocením, kdy nevíme, co z toho bude. Nedoporučuji, abychom bez ohledu na to, eh, co z toho bude, abychom již eh, dělali závěry. Všem bych, skutečně bych si přála, abychom mm, Eh, abychom nepožadovali změnu toho rozhodnutí. To rozhodlo kolegium. Nemůžeme od kolegia chtít, aby od za tři týdny řekli, že si to rozmysleli. To, to je z důvodu právní jistoty, to není možné. Pokud tam bude mm, ten, uplatněn ten článek 50, to je ten zlaté, pod, zlatý eh, padák, tak to bych skutečně byla proti. A tady musím říci, že tady bych zůstala u toho, u toho zamítavého stanoviska, abychom skutečně byli stří, k tomu přistupovali střízlivě, abychom zůstali důvěryhodní. Zatím to nebylo, eh, jsme to neřešili tak špatně, i když bych toto eh, skutečně, tuto práci radši nedělala. Ehm, když se podívám na ty pozměňovací návrhy. Eh, eh, to mám ještě v úmyslu projednat to s jednotlivými členy zítra. Odpoledne to musím bohužel do eh, Stuttgartu, kdy jsou ehm, volby do Landstagu. Ale zítra tady budu. Chci, abychom si promluvili o tom, jak najít většinu. Věřím, že ta rezoluce je dostatečně jasná, dostatečně Eh, tvrdá, neměli bychom ji dále vyostřovat, je jasná a proto bych vás chtěla ještě jednou požádat, abyste um, se ještě jednou podívali na ten hlasovací seznam. Projdu to již společně se sekretariátem. Chci říci, že věřím, že, tato, že to všechno má řadu dopadů. Nikdo Eh, nechce eh, generálního tajemníka, který bude oslaben. A tady už se dostalo, tady, už jsem se dostali, tady jsme se dostali do bodu, kdy si musíme položit otázku, čeho chceme dosáhnout. Parlament je partnerem komise, aby pokračoval dál ve sjednocování Evropy. A to, to bychom, na to bychom neměli zapomenout. Platí to mimochodem pro všechny části evropského sjednocování, protože musí jít také o to, abychom věci dělali lépe. Management, finanční management v mnoha oblastech. A to půjde jenom v partnerství s komisí. My jsme dosáhli mnohého, ale bez pevné vůle eh, se nedostaneme dál. Mm, takže budeme potřebovat někoho, kdo to bude prosazovat společně s námi. Generálního tajemníka, komisaře pro rozpočet, všichni, kteří jsou aktivní v tomto sektoru. Ehm, neměli bychom to, toto ztratit ze zřetele. Pokud máte ještě nějaké připomínky, teď je tedy ta vhodná chvíle, jinak bych eh, se zeptala, zda je něco k bodu různé. Ines, prosím. Eh, ano, děkuji. Já bych <clears throat> já chápu, že mm, samozřejmě mm, kompletně přepracovávat služební řád, pravidla pro úředníky, to je choulostivá věc, ale je zde sdělení pana Junkera o kabinetu, které obsahuje spoustu věcí, které by nám mohly pomoci poskytnout určité záruky i pro ostatní úředníky. To jsou tam určité ta ustanovení, eh, která nemůžeme ze všeobecnit a týkají se právě toho zlatého padáku, například odchodného, tedy to, co vlastně už se konalo, co se dělo v minulosti. Takže jsou tam také určitá měkká, soft pravidla, která by se mohla používat. Já plně uznávám lega, legitimitu lidí, kteří pracují pro ten či onen kabinet. Já neříkám, že bychom měli uh, ani je tedy povyšovat nebo odvolávat, prostě to nesoudím, ale nemělo by to být na úkor ostatních úředníků, protože to by prostě škodilo důvěryhodnosti instituce jako takové. Generální tajemník samozřejmě ten by musí mít důvěru předsedy komise, to je jasné, ale zas, když se bude postupovat takto, tak nepokročíme dopředu, pokud budeme tedy eh, se vycházet pouze z jediného aspektu, který budeme brát za bernou minci. Myslím si, že i my musíme vyslat jasné poselství a očekávat tady toto také ze strany komise. To potřebují všichni, abychom se pohnuli. Ano, situace ve služebním řádu vlastně od poslední e, revize v roce 2014 se určitým způsobem vyostřila. Jsou tam určitá pravidla pro normální e, normální tedy úředníky třídy A12, ale musí to být propojeno s managementem, s vedením. Takže si myslím, že jsou tam tedy určitá ustanovení, která byla zachována, ale teď je jasná, že pokud chce postupovat nahoru, tak vlastně tam musí ta místa být. Takže mezi tím tam je pouze možnost stoupat v kaři pouze pro toho, kdo tedy chce získat vyšší pozici a ne, není to automatické. Takže tady v tom posledním, o té poslední revize služebního řádu se tady tato věc ještě vyostřila, to je jasné. Ale právě proto je eh, dobré, abychom se tou otázkou ještě zabývali, intenzivně zabývali, také těmi účinky, které to má. A myslím si, že toto je téma, tedy na které musíme ještě pracovat, aby se ty kameny do té stavby jaksi přidávali správným způsobem. Kolega Salafranka se ještě chce vyjádřit. No, no Paní předsedkyně, nechci komplikovat situaci a souhlasím s tím, co jste řekla. Doufám, že najdeme nějaký konsenzus, který zohlední všechny potenciální ohledy a výhrady a který také zachová pravomoci Evropského parlamentu ve vztahu ke komisi. A jak řekla paní Sálesander, někteří úředníci mohou si cítit frustrováni, že jak si nejsou povyšováni, že nemají ten kariérní postup, který by si přáli. Ale Víme, že je to obecnější otázka, která má dopady na jmenování, ale týkalo se to i jmenování různých generálních tajemníků a ředitelů jiných institucí. Tak, děkuji, tím jsme došli, ukončili tento bod. Máme zde ještě bod různé. Hlásí se někdo o slovo? Není tomu tak, takže tím končíme veřejnou část naší schůze a uděláme si ještě krátkou schůzi koordinátorů, takže děkuji, tímto končím schůzi.